dostal žádosti o změnu členů ve výborech a delegacích. Toto jmenování bude v zápisu z tohoto jednání. Pokud se nepředloží žádné připomínky, budou tyto, tato jmenování považována za schválená. V návaznosti na oznámení